Budeme tedy pokračovat v plenárním zasedání dnešního dne. Pane předsedo rady, paní komisařko, zápis ze eh, včerejšího plenárního zasedání a texty, eh, které byly eh, schváleny, jsou k dispozici. Má někdo připomínky? Pokud ne, tak zápis je tímto schválen.